Bonjour, good morning. Dobré ráno, dobré dopoledne všem. A dovolte mi, abych zahájila dnešní zasedání. V první řadě bych eh, zahájila přijetím návrhu pořadu jednání. Neobdrželi jsme žádné návrhy, co se týče návrhu pořadu jednání, takže ji můžeme přijmout a můžeme se hned dostat k bodu číslo 4, a to je bod sdělení předsedkyně. Mám pouze jeden bod. Chtěla bych informovat kolegy, že paní komisařka Redingová potvrdila, že se zúčastní našeho zasedání 24. dubna. Další bod, který bych ráda učinila, se týká doporučení přijatých koordinátory. Obdrželi jste dokument ve svých materiálech, takže bych chtěla pouze říci, že pokud eh, nebudete mít jakékoliv námitky nebo doplnění, tak eh, budeme považovat tato doporučení za přijata. Tím se dostáváme k bodu číslo 6. Máme tady celou řadu hlasování. Doufám, že jste si všichni přinesli hlasovací kartičky, protože budeme hlasovat elektronickou cestou. Takže první hlasování je Stanovisko modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání. Paní navrhovatelka, paní Češková, pokud eh, chce, tak ji ráda předám slovo, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já budu velmi stručná, neboť jsme o této věci minule diskutovali na výboru. Eh, <clears throat> Chci jenom říct, že jsem se v, našem, eh, v tomto stanovisku zaměřila tedy výhradně na věci, které se týkají genderové perspektivy, genderové problematiky a i z tohoto důvodu jsem, eh, a to se omlouvám tedy eh, kolegyním kolegům, eh, u některých pozměňovacích návrhů dala mínus, protože se dle mého názoru týkaly problematiky, která šla nad rámec toho, čím by se v, tomto, v této věci měl náš výbor zabírat nebo zaobývat. Ehm, snažila jsem se do tohoto stanoviska zapracovat návrhy takových opatření, které by umožnily lépe skloubit rodinný život s akademickou kariérou, protože tam se domnívám, že je zásadní problém a tím samozřejmě i zvýšit podíl žen na akademické půdě. Eh, děkuji všem stínovým reportérům a děkuji za eh, všechny pozměňovací návrhy všem kolegům. Muito obrigada, senhora Chekova. Vamos então passar. Děkuji mnohokrát. Takže tím se dostáváme k hlasování o tomto návrhu stanoviska. E, návrh číslo 9, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Zkontrolujeme. Budeme kontrolovat e, elektronickým hlasováním. Je D'accord, Okay. Against. It's, uh, uh, foi rejeitada. Zamítnuto. 14 proti, 14 pro. Nyní návrh 10. Kdo je pro? Kdo je pro? Je to pozměňovací návrh číslo 10. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. Návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. 12. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. Návrh 13. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. Návrh číslo 14. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. Návrh 15. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. Nyní se dostáváme ke kompromisním pozměňovacím návrhům? Kompromisní návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. Návrh 21. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. Návrh 22. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. Kompromisní návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. Návrh 25. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Myslím, že budeme raději hlasovat elektronicky. Končím hlasování. Voto está aberto, vamos votar. Dobře, budeme hlasovat ještě jednou o tomto návrhu. Zahajuji hlasování. Está encerrada a votação. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 28, kdo je pro? Je to stejné jako 25, takže nebudeme hlasovat. Nyní 29, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. 30, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. 31, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. 32, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. 33, kdo je pro? <clears throat> Proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Foi rejeitada 15 votos a favor, 15 contra. Zamítnuto 15 pro, 15 proti. 34. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. 35. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. 36, kde pro, proti, schváleno. 37, kdo je pro, proti, kdo se zdržel hlasování, schváleno. 38, kdo je pro, proti, kdo se zdržel hlasování, schváleno. Ehm, návrh 39, kdo je pro, proti, kdo se zdržel hlasování, Schváleno. Návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel hlasování. Schváleno. 41. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. 42. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. 43. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlasovali jste všechny? Končím hlasování. Takže schváleno. Návrh E44, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. 45, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. 46, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 47. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 48. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 49. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Nyní návrh 1. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Návrh 2. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 3, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 4, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 5, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 6, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 7, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 8, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Nyní budeme hlasovat eh, o celém stanovisku v pozměněné podobě. Budeme hlasovat elektronicky. Končím hlasování. Je to schváleno, 29 eh, pro, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel hlasování. Takže blahopřejeme paní Češkové. Passamos ao ponto 7, relatório anual sobre os direitos humanos no mundo e a política da União Europeia neste... Takže, nyní bod 7, výroční zpráva o stavu lidských práv ve světě v roce 2010 a o politice Evropské unie v této oblasti, včetně důsledků pro strategickou politiku Evropské unie v oblasti lidských práv. Paní navrhovatelka je Teresa Jiménez Becerra Barajo. Máte slovo, prosím. Velice stručně. Chtěla bych poděkovat sekretariátu za veškerou podporu. Chtěla bych také poděkovat všem kolegům, eh, kteří předložili pozměňovací návrhy, které přispěly k zlepšení této zprávy. Máme tři kompromisní pozměňovací návrhy. Myslím, že veškeré hlasování by mělo být eh, pozitivní, protože jsme velice dobře spolupracovali a ráda bych poděkovala všem za jejich příspěvky. Protože je důležité, abychom měli pozitivní spolupráci v rámci přípravy této zprávy o lidských právech. Podařilo se nám a doufám, že se nám podaří v budoucnosti zajít do větších podrobností. Mnohokrát děkuji, Terezo. Paní Papadolos, prosím. Děkuji mnohokrát. Ano, spolupráce byla opravdu vynikající. Je to Eh, zpráva, kde máme celou řadu pozměvacích návrhů. Máme dva ústní pozměvací návrhy, které bych chtěla předložit za socialisty. Týká se odstavce číslo 25 a 38. Odeslali jsme tyto návrhy, ale obávám se, že dorazili příliš pozdě. Nemění příliš význam tohoto textu, nicméně ta formulace je lepší. Odstavec 25. Dobře, takže k tomu se dostaneme později. Jenom prosím, Pamatujte na to, že budeme žádat o dva ústní pozměňovací návrhy. Ano, budeme tedy hlasovat. Návrh 9. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 10. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 11. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, schváleno. 12. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 13. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 14. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Návrh 15. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromis 1. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 2. Kde pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 3. Omlouvám se. Nejdříve návrh 18. Kdo je pro? Návrh 18. Schváleno. Nyní kompromis 3. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 21. Dvacet dva. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 23. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Tím se dostáváme k návrhu 25. Paní Papadolu, máte ústní pozměňovací návrh? Ano, chceme učinit eh, návrh na zlepšení formulace. Tak, jak jsme říkali, odstavec 25 by byl následující. Podporuje muže a ženy, kteří bojují za práva žen. Především vítá nedávný pokrok v Saudské Arábii, kde Narůstající počet žen se snaží prosadit rovnost. Myslím si, že ta filozofie zůstává stejná, ale formulace je lepší. Máte někdo námitku? Paní Janokaraky? Jsem proti. Mikrofon, prosím. Oh, havendo, eh, K tomu, že zazněla námitka, můžeme pouze hlasovat o původním návrhu, čili nebudeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu, budeme mít eh, dělené hlasování. Nejdříve hlasujeme o první části, kde je pro, proti, schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel, schváleno. Návrh 27, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel, schváleno. Návrh 29, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel, schváleno. Návrh 30, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel, schváleno. Návrh 31. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 32. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 33. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 34. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 35. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 36. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 37. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 38. Paní Papadopoulos, hlásíte se o slovo? Ano, chcela, se, chtěla jsem navrhnout v tomto odstavci, abychom vypustili slovo easy předtím, než přístup um, k antikoncepci a k potratům takže by tam znělo, aby ženy měly kontrolu nad svými reproduktivními právy, co se týče antikoncepce a potratu. Protože v některých zemích je to snadné, v jiných zemích to není zas tak snadné, ale když tam máme easy, tak to nic nezmění. Měli bychom tam mít přístup k antikoncepci a možnosti potratu. Jste někdo proti? Ano, je tady námitka, takže bohužel nemůžeme hlasovat o tomto ústním pozměňovacím návrhu. Budeme hlasovat o návrhu 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Budeme hlasovat elektronickou cestou. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 5, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. Návrh 41. Dobře. E, vezmeme celý návrh dohromady, takže kdo je pro? Proti, kdo se držel hlasování, schváleno. A pak oddělené části, tak jak je to na seznamu, kdo je pro, proti, kdo se držel, schváleno. Návrh 43, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 1, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 2, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 3, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 4, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 7. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 8. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Mění. budeme hlasovat eh, o tomto stanovisku elektronickou cestou zahajuji hlasování. Končím hlasování. 27 pro, 2 proti, jeden se zdržel hlasování, takže schváleno a blahopřejeme paní navrhovatelce. Ponto 8 o relatório sobre as mulheres e as alterações climáticas. Tak a nyní bod číslo 8, ženy a změna klimatu a já předávám slovo paní zpravodajce Kiel Nýslenové. Děkuji mnohokrát, budu velice stručná, jsem velice ráda, že jsem mohla předložit tuto zprávu. Myslím si, že to bylo důležité, abychom se pustili do této tematiky. Je to poprvé, co Evropský parlament řeší tuto otázku propojení mezi pohlavím a mezi klimatickými změnami. Jsem velice ráda, protože mám pocit, že jsme dosáhli konsenzu. Všichni jsme pracovali velice pozitivně, abychom zlepšili danou zprávu, abychom připravili bohatý dokument. Bylo to nesmírně zajímavé. Chtěla bych poděkovat všem, chtěla bych poděkovat také sekretariátu, protože naše spolupráce byla také velice pozitivní, takže děkuji. Děkuji. Of the sound. Děkuji vám. Pustíme se tedy do hlasování. Kompromis 3. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 4. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Nyní hlasujeme Envi, <laughs> da Comissão do Ambiente, Envi 1. Um. Takže budeme hlasovat o NV1. S ústní změnou. Kdo je pro? Pardon. E, ještě jsem se měla vlastně zeptat, jestli někdo má namítku proti ústní změně, e, takže je tady námitka, nemůžeme hlasovat o této ústní změně. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Is the same, same yes. thing. Yes. So it's okay then. No, no, no, you have to ask. E vamos votar outra alteração oral desta mesma. Tak máme další pozměňovací návrh ústní, eh, také z výboru NV. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní 23 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 25, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. Dva, třicítka pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní NV5. Ne, 31 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. NV16 pro, proti, drželi se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, drželi se, schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. NV21 a jako ústní změna pro, proti, drželi se schváleno. Nyní kompromis 7 pro, proti, drželi se schváleno. Envy 6 pro, proti, drželi se schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. Envy 14 pro, Takže ještě eh, NV4, omlouvám se NV4 pro, proti, zdrželi se schváleno. NV18 pro, proti, zdrželi se schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se Schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Číslo 40 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Was not adopted? No. Ok, 41 a favor. Takže 41 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. NV 12 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. NV 12, ne, 12 odpadá. Takže to byla NV2, tu jsme schválili. Teď 42 proti. Zdrželi se. Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale prověříme elektronicky 42. zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to zamítnuto skutečně. Nyní kompromis 10. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. NV14 pro, Ne, ten odpadá. Ne, takže eh, teď NV14. Schváleno. NV15 pro, proti zdrželi se schváleno. 45 pro, proti, zdrželi se schváleno. Envy 10 s ústní změnou. Má někdo něco proti ústní změně? Ne, nemá. Takže hlasujeme pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 11. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 46 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Envy 17. Ten nám odpoví, odpadá. Takže 49 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A není jednička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Číslo 5 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Sedmička pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Osmička pro,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 schváleno, 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní závěrečné hlasování. Elektronicky prosím hlasujte. Končím hlasování. A je to schváleno 25 hlasy, nikdo nebyl proti a 5 se zdrželo. Blahopřejeme Dobrejte. It's finished. Ah. <laughs> yeah. And your voting list. Okay. Marina, Marina je A moment, please. Siriana. Um, Thank you. Uh, just a point of order on the next one. Paní Nekráskus má poznámku. K příštímu bodu o krovnosti žen a mužů. Mohla by mě paní předsedkyně eh, vyjasnit jednu věc? Pokud se týče pozněcích návrhů 72, 3, 4 a 5, pokud podpoříme jejich škrtnutí, to znamená, jestliže eh, jsem proti Eh, vzájemnému eh, uznávání eh, sňatku stejného manželství. Takže jestliže, jestliže já chci podpořit vzájemné uznávání sňatku stejného pohlaví, mám tedy hlasovat pro nebo proti u těchto pozměňovacích návrhů? It's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 Marina. Se votar a favor. Takže pokud budete hlasovat pro, pro tento text, měla byste hlasovat proti tomuto pozměňovacímu návrhu. Ora, uh... ah, okay. It's uh, eh, 20. Okay. Um, Portanto, ponto 9, igualdade entre homens e mulheres na União Europeia, 2011. E Takže my jsme u bodu rovnost žen a mužů v Evropské unii. Spravodajkou je paní Intfeld a já jí dávám slovo. Já nemám, co bych k tomu mnoho řekla. Já myslím, že bych chtěla jenom poděkovat našim zaměstnancům a stínovým, stínovým zpravodajům za spolupráci a myslím, že můžeme přistoupit k hlasování. Děkuji vám, ještě paní Nadalčeva. Děkuji vám, paní předsedající. Jenom než se dostaneme k tomu hlasování, můj pozměňovací návrh číslo 51 k odstavci 11 eh, byl zahrnut do pozměňovacího návrhu kompromisního číslo 3, ale já bych prosila, aby z něho byl vyňat a abychom o něm hlasovali zvlášť. Vamos então passar à votação. Alteração 60. E- Takže budeme hlasovat 64, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se. Elektronicky prověříme, zahaví hlasování. Hlasovali všichni. Zamítnuto. Nyní 60, kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno, myslím. Prověříme elektronicky opět. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno velkou většinou 61 pro, proti zdrželi se schváleno, domnívám se. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. 65 pro, proti, Šedesát pět, prosím. Proti 65. Zdrželi se. Schváleno. 69 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 70 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Chcete prověřit? Dobře, prověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování a je to zamítnuto. 72, 73, 74, 75, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Všechny dohromady. 77, kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. 79 pro, proti, zdrželi se schváleno. 82 pro, proti, zdrželi se schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se schváleno. 88 pro, proti, zdrželi se schváleno. 89 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že zamítnuto, ale prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Nyní 92 pro, proti zdrželi se schváleno 93 pro, proti zdrželi se schváleno 94 pro, proti zdrželi se, schváleno. 95 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 101 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 102 pro, proti, zdrželi se. Prověříme elektronicky. Končím hlasování. Ano, je to schváleno. 104 pro, proti, zdrželi se schváleno, 105 pro, proti, zdrželi se schváleno, 106, 7, 107 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 10 pro, proti, eh, prověříme elektronicky. Zahájí hlasování ke kompromisu 10. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se Myslím, že výsledek je stejný. Sváleno tedy. Kompromis 12. Pro, proti, zdrželi se. Sváleno. 120 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, myslím, ale prověříme elektronicky 120. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 121 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 122 pro, proti, zdrželi se. Prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování a je to schváleno. 123 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 124 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 125 pro, proti, zdrželi se, schváleno 128 pro, proti, zdrželi se schváleno 130 pro, proti, 130 pro, proti, zdrželi se. Prověříme elektronicky. to zamítnuto. 131 pro. Omlouvám se, 129 nyní pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 131 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 132 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 133 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. 139 pro, proti, zdrželi se schváleno. 140 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A prověříme elektronicky tedy. Nebylo to jasné se zvedání rukou. Hlasovali všichni. 140 e, stále hlasujeme. Tak, je to schváleno. 143 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, ale prověříme to elektronicky přece Zahajuji hlasování. 143 stále eh, je to zamítnuto. 142 pro, proti, zdrželi se. Také zamítnuto. 144 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 15, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 16, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 145 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 148 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 151 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 149 pro, 151, 151 prověříme elektronický zahájení hlasování. Končím hlasování, schváleno. Tak 149 pro, proti, zdrželi se schváleno, 150 pro, proti, zdrželi se schváleno, 152 pro, proti, zdrželi se schváleno, 153 ten odpadá. 154 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 155 pro, schváleno. Pardon, pardon, ještě jednou pro, 155, proti, zdrželi se, schváleno. 159 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 160 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 163 pro, proti, zdrželi se. Prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. 165 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 169 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. 179 pro, proti, zdrželi se schváleno. 182 pro, proti, zdrželi se schváleno. Prověříme elektronicky 182. Končím hlasování a je to schváleno. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 186 pro, proti, schváleno. 190 pro, proti, zdrželi se schváleno. Tak prověříme elektronicky 190, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 191 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 192 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 195 pro, Tak prověříme elektronicky závěr hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. 195 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že zamítnuto. Prověříme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 196 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 197 pro, proti, zdrželi se, přijato. 199, kdo je pro? Proti? Přijato. 200, kdo je pro? A 201, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Myslím, že zamítnu to, ale zkontrolujeme elektronicky. Konec hlasování, zamítnuto. 201. Kdo je pro? Proti? No, bylo to zamítnuto, ale zkontrolujeme to. No, zamítnu zamítnuto. A byl to pozměňovací návrh 202. Dobrá, takže zopakujeme hlasování, prosím vás. 202. Znamená 202. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 205. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 204, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 207 a 211 dohromady, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 208, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 210, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 209, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 212, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 213, to je odděleno na dvě půlky. Takže první část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 215 eh, a 216, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 217, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím si, že přijato, ale zkontrolujeme elektronicky zahajují hlasování. Končím hlasování. Přijato. 218. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijato. 219. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijato. 220. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijato. 221. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Zamítnuto. 222. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 223, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 224, kdo je... A, pardon, 223, kontrola elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Dvěstě dvacet čtyři, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Opět elektronická kontrola. Zahajuji hlasování. Myslím, že to bylo přijato. Ano, bylo. Přijato. 225, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 19, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 226, 227, 228, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 230, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 231, kdo je pro? No, dobrá, kontrola elektronicky, prosím. Končím hlasování a přijato. No, děláme to, protože se nikdo nehlásil zejména ze strany EPP. Teď 231, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 232, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Myslím, že zamítnuto, ale elektronická kontrola pro jistotu. Na 232 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 236, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1, kdo je pro, 1A konkrétně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se?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 Dobrá, elektronická kontrola čísla 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijatom. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijatom. Kompromis 3. Kdo je pro? u kompromisu 3 bez pozměňovacího návrhu 151 paní Nedelčevi. Takže kompromis 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Teď eh, hlasujeme o 151, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 23, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 a kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 7b, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Číslo 31, kdo je pro? Proti zdržel se přijato. 32, kdo je pro? Proti zdržel se přijato. 37, kdo je pro? Proti zdržel se přijato. 38, kdo je pro? Proti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 Pardon, 55, opravuje se paní předsedkyně, kontrola 55. -ky. 55. Tak, hlasování ukončeno, zamítnuto. 57, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 58, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Číslo 1, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Dvojka, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Trojka, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Čtyřka, kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím, že zamítnu to, ale radši kontrola. Pozměňovací návrh 4. Odhlasovali všichni, doufám. Číslo čtyři, ano. Tak, zamítnuto. Číslo pět, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Šest, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Sedm, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Myslím, že přijato, ale radši kontrola. Přijato. Číslo 8. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. 9. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. A teď závěrečné hlasování o pozměněném návrhu. Zahajuji hlasování. Tak, přijato 16 pro 7, proti 5 se zdrželo. Gratulujeme paní zpravodajce. Ah, okay.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 Vamos passar à votação. Teď se dostáváme k poslednímu bodu hlasování číslo 10 v pořadu jednání strategie pro posílení práv zranitelných spotřebitelů. There is no translation? Vou então repetir, estratégia de reforço dos... Tak ještě jednou. Eh, strategie pro posílení práv zranitelných spotřebitelů, bod číslo 10 ve vašem pořadu jednání. Eh, navrhovatel pan Gustavson tu není, takže začneme rovnou hlasovat. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. 6, kdo je pro? promiňte, paní předsedkyně, jedna procesní námitka a vyjasnění. Když budeme hlasovat pro číslo 6, tak to znamená, že nemůžeme získat nějaké snížené sazby pro pojištění pro ženy. A my jako výbor pro práva žen chceme ženy podporovat. Doufám, že mě chápete. Ano, chápu vás, ale rozprava k tomuto bodu v tuto chvíli nebude probíhat. No, já jsem si říkala, že to jenom řeknu, aby se někdo nespletl. Takže můžeme pokračovat. Šestka, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Trojka, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Čtyřka, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Jednička, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Dvojka, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Tím se dostáváme na konec části eh, elektronického hlasování. Ok. Passamos ao ponto 11 da nossa ordem de trabalho. A dostáváme se k bodu 11 na našem pořadu jednání. Uplatnění zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocenou práci. Spravodajka je zde paní Bauer. Máte slovo. Thank you so much. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, jak víte, tato iniciativa vzešla od deseti našich mladých kolegyň, mladých poslankyň, které požádali o opětovné předložení zprávy o platové propasti mezi muži a ženami. Zásadní koncept byl předložit zprávu stejnou, ale to bylo nemožné, protože právní prostředí se nám mezi tím úplně změnilo. A na místo eh, staré směrnice z roku 75 máme eh, v platnosti nové přepracované znění. A to byl důvod, který způsobil, že jsme připravili z eh, větší části novou zprávu. Nutno říci, že přepracované znění směrnice významně nezměnilo ustanovení ohledně rovnocené, rovnocených platů. Přepracované znění bylo hodnoceno a bylo hodnoceno jeho provádění. Zatím nemáme žádné studie, pokud jde o provádění té směrnice. Ta studie je zatím v procesu přípravy a bude velmi brzy zveřejněna. Na druhou stranu máme hodnocení ze strany našeho právního odborníka, který nás upozornit, upozornil, že většina členských států eh, nezměnila legislativu protože vlastně nedošlo k žádným eh, velkým změnám, kromě toho, že se změnily definice platů a podmínky eh, nové eh, jurisdikce ze strany Evropského soudního dvora. Teď jsme dostali zcela nová čísla, což znamená, že bude potřeba tuto zprávu pozměnit podle nových čísel zveřejněných v posledních dnech, totiž propast eh, výplat mezi pohlavími je 16,4% v rámci EU. A s, e, máme tady rozdíl 1,9% v Polsku až po 25,5% rozdílu v Rakousku. Takže bude asi potřeba vrátit se k té zprávě a aktualizovat ji. Musím také říci, a je to pro mě velmi důležité, že tato čísla jsou sbírána jednotnou metodologií, což v minulosti ten případ nebyl, což znamená, že za poslední dva nebo tři roky máme teprve spolehlivá porovnatelná data. Ta čísla se počítají na základě hodinové výplaty, hodinové mzdy, přičemž se měří průměr. Je rovněž nutné zdůraznit, že polovina těch rozdílů se nechá vysvětlit různou délkou zkušeností, různou délkou praxe, rozdíly ve vzdělání, na základě oprávněných zkrátka důvodů. A hodnocení je, že polovina těchto rozdílů, ještě jednou říkám, polovina není nijak ospravedlněná, což znamená, že právě tyto rozdíly patří do kategorie diskriminace. Náš hlavní dotaz je, jak je možné, když máme tak starou legislativu, že stále máme takovéto obrovské rozdíly. A ta hlavní otázka zůstává v podstatě nezměněna od minulé, to znamená od roku 2008 zprávy ELT. Ptáme se, co můžeme udělat, protože vše, co způsobuje tuto propast ve výplatách pohlaví změnit nemůžeme. Například nemůžeme změnit horizontální a vertikální rozdělení trhu práce. Ale co můžeme udělat, je změnit legislativu pomocí eh, aplikace osvědčených postupů. Od poslední zprávy jsme získali celou řadu nových osvědčených postupů z různých členských států. O co jsem se já pokoušela, a je to vlastně takový nový přístup v této zprávě. Pokusila jsem se tyto nové osvědčené postupy sebrat a pokusila jsem se vytvořit takový zastřešující komplexní postup na evropské úrovni. Potřebujeme transparentnější a dostupnější systém platů a mest a musíme se pokusit posílit efektivitu legislativy. Tím, že zavedeme sankce nebo sankce, jakési omezení privilegií, které například pocházejí z veřejných financí, z evropských fondů, eh, vůči, a aplikovat tato opatření vůči těm, kteří nerespektují princip eh, rovného odměňování. Takže takový je stav věci, pokud vím, termín pro podávání pozměňovacích návrhů je 12.3. Těšíme se na všechny pozměňovací návrhy a očekáváme jejich příspěv, ko, příspěvky kolegů, očekáváme příspěvky ze strany členských států a já se těším na spolupráci s vámi. Možná ještě jednu poznámku dovolte. Předpokládáme, že komise by mohla vypracovat pozměněnou legislativu související s ustanovením v přepracovaném znění směrnice, kde se hovoří o tom, že by komise měla vypracovat eh, zprávu o provádění a pokud to bude nutné, vypracovat nové pozměňovací návrhy, a to konkrétně v roce 2013. Eh, tam je ten termín 15. února. Takže my nežádáme ze strany komise nic nemožného, protože tak jako tak komise na tomto tématu s touto směrnicí má pracovat. Mám dojem, že hlavní věc v této věci je, co uděláme s legislativou, která není dostatečně efektivní. To je ta principiální otázka. Vím, že není možné vyřešit všechny aspekty, které zde vyvstávají na základě jediného legislativního opatření, ale zkrátka my v tomto případě máme velice, eh, velice svázané ruce a musíme se pokusit vy, vypořádat se s tou situací co nejlépe. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Děkujeme, paní Bauer. Nyní dostane slovo paní Zimmer. Děkuji mnohokrát za možnost eh, vystoupit zde eh, jako vypracovatelka stanoviska ve výboru EMPL a za to, že mohu říci zde, na co se my soustředíme. My ve výboru EMPL eh, se zabýváme zejména tím, že chceme zvýšit tlak na komisi, aby se tato začala zabývat prováděním těch věcí, které už byly schváleny v roce 2008 v příslušném usnesení Evropského parlamentu. A komise také musí provést eh, účinnější kroky, tak, aby i v členských státech v legislativně, legislativě byly zavedeny takové kroky, které povedou k omezení eh, té platové propasti. Tuto iniciativu výboru FEM podporujeme, eh, chápeme, že nejde o to vypracovat něco zcela úplně nového, spíše se zaměřit na to, co už máme a co už v podstatě existuje jako požadavek. Chceme tento požadavek aktualizovat a přivést do aktuální diskuse. Ten příslušný eh, návrh stanoviska našeho výboru už byl předložen. Doteď respektive do termínu pro podávání pozměňovacích návrhů jsme jich obdrželi zhruba 150, mimo jiné i pozměňovací návrhy od kolegyň, které jsou zde ve výboru FEM, takže já si myslím, že e, pracujeme poměrně koherentně s vaším výborem. Já se nyní zaměřím na to, jakým způsobem lze z těchto návrhů vypracovat kompromisy, abychom vypracovali alespoň nějakou základní strukturu našeho stanoviska, které přispěje ke struktuře zprávy jako takové a abyste vy jako výbor FEM z výboru EMPL dostali konkrétní podporu tak, aby e, toto pak mohlo parlamentem projít s velkou podporou ta čísla, o kterých mluvila paní Bauer, eh, která byla předložena v roce 2010, musíme do tohoto ještě také zapracovat. My jsme vycházeli ze starých statistik, ale já si myslím, že z fundamentálního hlediska to vlastně nic nemění. A proto mohu, eh, po té, co jsem si znovu přečetla návrh paní Bauer, říci, že jdeme stejným směrem. Nejsou zde žádné zásadní eh, změny. Možná je zde několik drobných kosmetických změn, které vycházejí z toho, že my jsme výbor EMPL a eh, poskytujeme své stanovisko. Tolik z mé strany. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní Cimr. Děkujeme vám mnohokrát, že jste přišla sem k nám eh, jakožto eh, poslankyně zodpovědná za stanovisko výboru EMPL. Nyní má slovo paní Češková. Děkuji, paní předsedkyně. Ten překlad byl trochu pomalejší, takže než jsem slyšela své jméno, tak to chvilku trvalo, ale děkuji za slovo. Eh, mě tato problematika velmi zajímá, je to i jeden z důvodů, proč mě vlastně zajímala práce v tomto výboru, takže eh, se předem omlouvám, že možná budu trochu delší, nežli, nežli bývá zvykem. Eh, dle údajů z Eurostatu, tak jak zde padala čísla, je Česká republika jedním z těch států, kde rozdíl v odměňování je, co se týče Evropské unie, největší. Eh, dle Eurostatu je rozdíl eh, v odměňování dokonce 26 čili eh, ženy v České republice podle této statistiky vydělávají o 26 méně než vy muži. Má to samozřejmě mnoho příčin. Já bych se zmínila o jedné, tak jak ji tedy já cítím. Myslím si, že jedna z příčin je Eh, přerušení kariéry či omezení vlastní pracovní doby z důvodu slanění rodinného života a péče o děti. Jednou z důležitých věcí je proto poskytnout eh, takové rámcové podmínky, kdy matky, ale i otcové budou schopni sloučit pracovní a rodinný život dohromady. Důležitou roli zde proto hraje rodinná politika a politiky zaměstnanosti jednotlivých členských států. Lepší sladění rodiny a povolání umožní kontinuální zaměstnanost žen bez dlouhých pracovních mezer. E, stále platí, že čím delší je přerušení pracovní doby, tím nižší jsou perspektivy pro ženy týkající se jejich příjmů a také menší pravděpodobnost, že nastoupí na stejně kvalitní a stejně dobře ohodnocené pracovní místo. E, nyní bych se e, dostala ke konkrétnějším doporučením, které se týkají přímo eh, již předloženého návrhu zprávy. Nejprve k definici, což je bod číslo jedna. Eh, souhlasím, že při posuzování rozdílu ve mzdách se nemůže brát pouze hrubá hodinová mzda. Chci ale ještě poukázat na to, že pouze průměrný čistý plat eh, nemůže sloužit jako vhodný indikátor pro porovnávání rozdílů ve mzdách mezi muži a ženami. Abychom mohli opravdu posoudit rozdíly mezi muži a ženami a výsledky byly kompatibilní, je nutné se také zaměřit a vyhodnocovat rozdíly podle odvětví. A například se pokusit vzít v úvahu hospodaření firem. Je logické, že firma, která velmi dobře hospodaří a zaznamenává zisky, odměňuje lépe Samozřejmě ta, která je krátce před vyhlášením insolvence, odměňuje hůře. I z tohoto důvodu je nutné být při vyhodnocování průměrných čísel velmi opatrný. Jakožto bývalá podnikatelka a majitelka vlastní firmy vím, že je také nutné posuzovat individuální přínos jednotlivých zaměstnanců pro firmu a ohodnocovat jejich individuální znalosti, které právě odlišují od těch ostatních zaměstnanců. Podle mého názoru můžeme o platové diskriminaci hovořit pouze tehdy, pokud dvě osoby jiného pohlaví vykonávají stejnou práci, přispívají stejným dílem firmnímu úspěchu a mají té stejné vzdělání či znalosti a přitom jsou stále platově ohodnoceny jinak. Zde můžeme opravdu hovořit o gender pay gap. Eh, jako kritický vidím bod číslo 2.3, kde bychom měli podnikům ukládat povinnost provádět pravidelné kontroly systémů. Těžko můžeme podnikům nařizovat, aby prováděli pravidelné kontroly systému odměňování a zpřístupňovali informace o jejich výsledcích, eh, protože zejména pro podniky středního, střední podniky, středně velké, už vůbec nehovořím o malých podnicích samozřejmě, to bude znamenat velkou organizační a administrativní zátěž. Budou muset mít někoho, kdo toto bude pravidelně vyhodnocovat a sledovat, eh, což je samozřejmě pro tyto administrativně či nákladově menší firmy eh, těžké. Eh, dále pak bod číslo 2.4. Pokud by měli zaměstnavatele a jejich zástupci poskytnout výsledky ve formě mzdových statistik, rozlišených podle pohlaví, tak samozřejmě musíme dbát na to, aby byla zaručena ochrana osobních údajů a tato vyhodnocení byla eh, zcela anonymní. Eh, což se také vztahuje na bod číslo 2.5, kde by měli zaměstnavatelé uplatňovat politiku transparentnosti u složení a struktur mest, a to i v případě příplatků, odměn či dalších výhod, které tvoří součást odměňování. Toto si mohu představit například ve veřejných podnicích nebo respektive ve veřejné sféře, kde jsou zaměstnanci odměňováni podle určitých a to veřejně známých tabulek a dokonce jsou zde i tabulkově stanoveny jejich příplatky a odměny fungují na tomto principu. E, nejsem tedy zastáncem toho, aby v soukromých firmách byly zveřejňovány tyto e, další odměny, příplatky a podobně, jmenovitě u jednotlivých zaměstnanců, eh, kteří se samozřejmě různým dílem podílejí na zisku či úspěchu firmy. A naposledy bod číslo 3.1. Eh, Mám eh, pochybnosti o tom, zda vytvoření tabulkových mechanismů opravdu přispěje k transparentnosti a srovnatelnosti. Vedle objektivních faktorů, jako je například vzdělání, délka pracovní zkušenosti, jazyková vybavenost a další, jsou pro produktivitu a úspěch firmy důležité soft skills, které v současné době u personalistů při výběru zaměstnanců a při jejich hodnocení hrají výraznou, ale opravdu výraznou roli. Eh, možná bychom se měli více soustředit na takové aspekty, které ženám vytvoří stejné pracovní podmínky a předpoklady, jak jsem zmínila na začátku. Eh, a týká se to tedy mimo jiné možností sladit eh, svůj soukromý, tedy rodinný život právě se svojí pracovní kariérou a nepřijít tím o výhody, kterých již žena dosáhla předtím, než si rodinu pořídila. A pak tedy ještě bych se nakonec ráda zmínila o jedné věci, a to je eh, podporovat i výběr studijního oboru či povolání a vytvářet takové rámcové podmínky, aby se ženy i dostávaly na eh, ta místa, ta ty pracovní pozice, kde v současné době převládají stále muži. Eh, děkuji za pozornost a pokusím se podat i pár pozměňovacích návrhů v tomto duchu. Obrigada, senhora Šekov. Děkujeme mnohokrát, paní Češková. Eh, paní Papadopul má slovo. Děkuji mnohokrát. Hovořím jménem paní Thompson, která je stínovou zpravodajkou za SAD. Bohužel zde nemůže dnes být, ale nechala zde své poznámky, já je s dovolením přečtu. Vážím si a děkuji za to, že tato téma se diskutuje. Je to téma důležité, protože eh, kampaň komise z roku 2010 eh, rovné ohodnocení za stejnou práci se zatím nenaplnila a propast mezi platy mužů a žen je potřeba zrušit. Vzpomeneme-li si na memorandum komise o rovném placení stejné práce z června 2000, eh, 2004, vidíme jasně, že je potřeba vyjasnit ten princip stejného odměňování za stejnou práci, tak, aby se na tento princip dalo spolehnout a aby mezinárodní soudy a národní soudy jej mohly náležitě aplikovat. Mezinárodní organizace práce v eh, úmluvě 100 o tomto problému už hovoří. A hovoří o tom následně i v dokumentu z března 2011, kde se hovoří za stejné, o, o stejných platech za stejnou práci. Jak toho ale dosáhnout? Komise a rada už toto e, zdůrazňují. Zkrátka je potřeba zavést praktické nástroje, které budou na trhu k dispozici. Abychom tuto diskusi ještě dále rozvedli, paní Tomsová roz- navrhuje, aby tato zpráva byla rozšířena o definice a kritéria pro práci, e, aby se definovalo, co to je stejná práce, kde budou zmíněny důležité faktory, jako je vzdělání a další kvalifikace, eh, fiskální požadavky, odpovědnost za lidské a materiální zdroje a další. Tyto prvky jsou součástí systému evaluace práce v různých zemích, takže je jasné, že potřebujeme správný rámec a komplexní přístup, tak abychom zajistili, že rovné odměňování skutečně nastane v případě schodné práce a abychom dále odstraňovali platovou propast mezi muži a ženami. Děkuji jménem paní Thompson. Děkuji mnohokrát. Paní Zuber, prosím. Obrigada, senhor presidente. Um... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Několik poznámek, které bych ráda přeložila našemu výboru. V našem případě se jedná o nejdůležitější zprávu, eh, kterou tento výbor řeší. Musíme předložit eh, pozměňovací návrhy, ale možná bych mohla říct si několik eh, návrhů k celé této problematice, která se týká nerovného odměňování. Je důležité, abychom měli mnohem lepší definice. Například je možné, abychom použili pojem wage inequality, čili platová nerovnost. Je to možná jenom semantická záležitost, ale inequality, čili nerovnost, eh, Znamená, že bychom měli nazývat eh, věci pravým jménem. Jasně, tento termín poukazuje na to, co se děje v reálném světě. V podstatě těmi to obětí jsou skutečně ženy. Chceme tedy eh, poukázat na povahu daného fenoménu, čili měli bychom eh, hovořit o wage inequality, o platových nerovnostech. Další věc, která jde možná do větší hloubky, je pojem, který se e, týká stejného odměňování za stejnou práci. Pochopitelně někdy ta, ty jednotlivé úkoly nejsou úplně identické, ale jsou srovnatelné s jinými úkoly. Máme profese, kde máme velký podíl žen a velice často důsledkem toho je, že odměňování je velice nízké. Dávám takový příklad. Například eh, supermarkety, a to je případ eh, určitě v Portugalsku, když máte oddíl, kde se prodávají ryby, tam jsou většinou ženy, když máte oddíl, kde se eh, prodává maso, tam jsou většinou muži. A je tam velký rozdíl v odměňování právě mezi pracovníky, kteří pracují v udělení ryb a masa. Takže možná nemusíme být úplně zas tak konkrétní, ale je důležité, abychom pochopili eh, fenomén. Například, když se podíváme na konzervárenský průmysl, tak eh, ženy které naplňují konzervy, e, jsou placeny mnohem méně než muži, kteří je uzavírají dané konzervy. Takže jsou to srovnatelné úkoly a tedy všichni pracovníci by měli dostávat stejnou finanční odměnu, ale bohužel tomu tak není. Také souhlasíme s tím, že zapotřebí poskytovat mnohem více informací. Tyto informace by měly být postaveny na velice přísných kritériích, a to by měl být základ pro sledování, monitorování situace. Abychom jasně viděli, kdo nenaplňuje legislativu, abychom také upozornili na tento fenomén. Myslím, že je velice důležité, abychom zvýšili povědomí mezi zaměstnavateli, Bohužel zaměstnavatele neuplatňují rovnost eh, v odměňování, než by si toho nebyli vědomi, ale spíše tato diskriminace pro ně znamená mnohem větší zisky, také je to založeno na fenoménech, které jsou zakořeněny v jednotlivých kulturách. Máme zde ještě další faktory, které ovlivňují výši odměňování. Například eh, mateřská dovolená. Eh, znamená to, že ženy dostávají menší odměny, týká se to i státních podniků v Portugalsku a to má nepřímý dopad na rozdílné odměňování mezi muži a ženami. Další otázka. Celá tato problematika nerovného oddělování nemůže být eh, oddělována od dalších důležitých eh, věcí, například eh, kolektivních dohod, práv zaměstnanců a pracovníků. Pokud kolektivní dohody budou podkopávány a ten princip kolektivní smlouvy bude podkopán, tak to podkopává i tuto oblast, protože Můžeme mít snadno rozdíly mezi platy mužů a žen, pokud nebude dohodnuta kolektivní dohoda. Čili je důležité, aby kolektivní vyjednávání, kolektivní dohody byly také brány v potaz při řešení této problematiky. Děkuji, paní Ověd. Tänan, pro juhataja. No, Děkuji mnohokrát. Pokusím se být maximálně stručná protože celá řada věcí již zazněla. Zcela správně jsme řekli, že nemůžeme měnit horizontální a vertikální segregaci, takže já bych ráda věnovala větší pozornost otázce vyplácení stejných eh, platů v případě stejné nebo srovnatelné práce. Pokud se podíváme na statistické údaje, tak eh, vycházíme eh, ze srovnání hodinové sazby. A nemůžeme změnit horizontální vertikální segregaci, alespoň v následujícím desetiletí to bude téměř nemožné, ale měli bychom se pokusit, aby toto téma nebylo tak abstraktní. Měli bychom dosáhnout situace, kdy všechny členské státy mají určité pokyny pro prosazování transparentního srovnávání práce eh, za stejnou hodnotu. A můžeme mít tedy srovnatelné platové tabulky. Takže co se týče transparentnosti platů, v některých zemích je to velice transparentní, ale v některých státech to naopak není vůbec transparentní. Z tohoto důvodu je tedy obtížné bojovat proti těmto negativním fenoménům, protože nemáme k dispozici dostatek informací. V některých členských státech požadavky na ochranu údajů jsou příliš vysoké, a bohužel kvůli těmto důvodům se nám nedaří získávat ty informace, které potřebujeme a to zcela jistě musíme také ošetřit. Také zaznělo, že v případě malých a středních podniků je tato situace obtížná, vedlo by to ke zvýšení administrativní zátěže, ano, to je pravda, zvýší to jejich administrativní zátěž a velice často podniky nemají dostatek eh, lidských zdrojů, aby mohli ošetřit tyto otázky. Měli bychom požadovat, aby členské státy a veřejné orgány sledovaly tuto problematiku. Pokud vím, tak 27 členských států uplatňuje dodržování lidských práv a do toho spadají i pracovní práva a podmínky. To tedy znamená, že veřejné orgány by měly naplňovat tuto úlohu, To určitý nedostatek, pokud to, tomu tak stále ještě je. Paní Bajorová také zmínila, že rozdíl mezi platy se snížil o asi 16 ale obávám se, že ne všechny členské státy předložily relevantní informace, takže tento platový rozdíl, propast, se možná takto snížila, ale ve skutečnosti naopak ta propast je větší. Měli bychom tedy požadovat, aby úřady členských států včas předkládali statistické informace, abychom tuto situaci mohli sledovat. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, paní Ověd. Předtím, než ještě předám slovo paní Bauerové, tak eh, bych ráda připomněla členům našeho výboru, že došlo k zajímavému vývoji ve Spojených státech amerických. Nevíme, zda eh, jste seznámeni se soudním případem paní Lily Thatcher, která pracovala v továrně, pak odešla do penze a během dlouhé období eh, dostávala 40 eh, platu oproti kolegovi, který dělal stejnou práci. Takže se odvolala k soudu, předložila tento případ soudu a eh, vyhrála. Obdržela určitou finanční odměnu a vedlo to ke změně v americké legislativě. Takže na počest této dámy, která to nevzdala a nepřijala status quo, nepřijala pozici, kdy byla naprosto znevýhodněná, e, tak na její počest došlo k reformě e, legislativy v USA a Obamová administrativa nazvala e, tuto reformu právě podle této dámy, která vedla k, k spravedlivému odměňování. Takže nyní bych ráda eh, dala slovo paní Bauerové. Ale omlouvám se, ještě jsem zapomněla na zástupce z Evropské komise. Pokud eh, máte možnost nebo chcete, tak eh, máte slovo. Děkuji mnohokrát. V první řadě bych chtěla poděkovat paní Bauerové za tuto velice důležitou iniciativu. Jak víte, Evropská komise řeší také tuto problematiku. Otázka platových rozdílů je pro nás velice důležitá, protože to vede k dalším rozdílům mezi pohlavími a to zohledňujeme v naší strategii ehm, rovnosti mezi pohlavími do roku 2015. Myslím, že všichni pokazali na to, že se jedná o velice složitou problematiku. A je důležité, abychom to předložili pochopitelnou eh, cestou, aby to bylo srozumitelné všem eh, občanům členským státům. Bohužel eh, v tuto chvíli nemáme nějaké úžasné řešení, které by mohlo obecně vyřešit tento problém. Potřebujeme zapojit různé aktéry, různá řešení. Zmínili jste se o tom, že ten princip rovného odměňování není nic nového. Je to stará záležitost v podstatě už v bývalých smlouvách je toto zakotveno. Nyní máme přepracovanou směrnici, takže teoreticky na papíře všechny členské státy i jejich legislativa uvádí, že by nemělo docházet k žádné platové diskriminaci. Ale pokud eh, se podíváte, co se skutečně děje v reálu, tak eh, statistiky máme k dispozici, můžeme ovšem spochybňovat dané statistiky, ale víme, že v praxi existuje tento problém, který musí být řešen. Takže za naši stranu chceme naléhavě řešit tento problém a přijímáme různé kroky. Dovolte mi, abych uvedla několik příkladů. V první řadě, jak již jsem říkala, principy teoreticky existují a Komise neustále sleduje, jak jsou tyto principy uplatňovány v praxi. Paní Bauerová poukázala na skutečnost, že v roce 2013 komise předloží zprávu, která se týká implementace přepracované směrnice, kdy se podíváme, jak tento princip rovného odměňování je uplatňován v praxi. Dále víme, že jedním z hlavních problémů je, že ženy velice často mají různé smlouvy, například práce na částečný úvazek a tam je ta situace ještě horší. Takže sledujeme dopad těchto smluv na částečný úvazek eh, pro ženy, co to konkrétně znamená a Eurostat také sbírá statistické údaje a rozlišujeme tedy mezi smlouvou na částečný úvazek a na plný úvazek. Komise také zahájila studii v roce 2010, kdy se zaměřujeme na různé legislativní a nelegislativní otázky, na různá opatření. E, tato studie je právě dokončována a doufáme, že bude zveřejněna v průběhu letošního roku. Další velice důležitý aspekt je zvyšování povědomí. Jednak otázka existence a překonování těchto rozdílů. Komise v roce 2009 zahájila informační kampaň a 2. března eh, budeme organizovat eh, takzvaný Den rovného odměňování. Máme také webovou stránku, kde vyměňujeme dobré praktiky, protože některé členské státy už mají dobré postupy a je důležité, abychom se poučili od eh, těch úspěšných členských států. Evropská komise chce tedy zprostředkovat tu, tuto webovou stránku, kde jsou uváděny dobré příklady. Eh, v letošním roce zahájíme novou iniciativu na prosazování školení. Chceme pomoci také podnikům, aby eh, si vyměňovali dobré zkušenosti, co se týče rovného zacházení, rovných platů, protože hovoříme o základních právech, ale měli bychom přesvědčit také podniky, že to dává smysl i z podnikatelského hlediska. A myslím si, že tato nová iniciativa by měla být zahájena na podzim letošního roku, měla by běžet do, do roku 2013 a doufáme, že se podniky zapojí. Chtěla bych poděkovat paní Baurové za tuto velice důležitou iniciativu a těšíme se na vypracování její zprávy. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo ještě paní Bauerová. Thank you for Děkuji vám za všechny příspěvky. Já bych chtěla jenom eh, se zastavit, zdůraznit o něco z toho, co bylo řečeno. Paní Češková hovořila o zvýšené zátěži pro malé a střední podniky. Já tedy se domnívám, že pokud eh, si uvědomíme, že každoročně se platí daně z platů a mest, eh, takže by to snad nebyl tak eh, nebyla tak velká zátěž, kdyby se takovýto přehled musel vypracovat jednou za rok. Pokud se týče ochrany dat, tak zde se domnívám, že nemusíme mít eh, jmenovité statistiky v tomto směru, takže z tohoto hlediska snad problémy nejsou. Samozřejmě situace se může lišit, pokud se týče kvality nabízené práce nebo kvality odváděné práce a efektivnosti odváděné práce. A já si myslím, že eh, ta eh, hranice mezi tedy efektivity práce neprobíhá mezi muži a ženami. Takže eh, skutečně není dost dobře možné, že by právě toto bylo příčinou diskriminace. My bychom samozřejmě měli zvážit, jak by byla eh, vlastně eh, rozměr, eh, velikost toho, že by se prostě velikost té práce spojené s, tou, s tím novým návrhem, ale to je samozřejmě ještě k projednání. Pokud vím, tak třeba v Německu či v Rakousku taková praxe existuje. Eh, hranice je tisíc zaměstnanců a počítá se s jejím snížením na 500. My máme v návrhu stovku za podmínky, že nejméně 10 zaměstnanců jsou ženy, ale samozřejmě to je téma do diskuse. Pokud se týče definic, tak my samozřejmě můžeme zlepšit ty definice, které tady máme a které možná byly jurisdičně vylepšeny. Co se statistik týče, tak já také mám vůči ním občas určité pochybnosti, protože uvěřit tomu, že e, nastal zázrak tak, jak e, se to vyskazuje v Polsku, e, že se za jeden rok podařilo snížit ten, ten rozdíl v platech mezi muži a ženami z 10% na 1,5%, tak to je skutečně zázračný vývoj. My ovšem tady máme pouze tyto oficiální statistiky a jedné, žádné další informace, takže nám nespívá, než abychom se na tuto statistiku spolehali. Co se týče eh, souladu s dalšími eh, zákony, pokud se týče pracovních podmínek, tak já vás mohu ujistit o tom, že v každém zákonníku práce se najde zakotvený princip rovnosti platu a mest. To samozřejmě je třeba také mít na mysli, na zřeteli. Pokud se týče zapojení eh, úřadu do dohledu na dodržování eh, tady toho, tak samozřejmě existují orgány v každé zemi, třeba inspekce práce a podobně. Ovšem otázka eh, je samozřejmě, jak to potom vypadá v praxi u zaměstnavatele. Já si myslím, že skutečně veškeré podklady by měly být eh, k dispozici. A možná ještě jedna poznámka. Během debaty se tak nějak vyplynulo, že k příčinám by mohlo patřit zkrácené pracovní úvazky nebo úvazky částečné. Ano, je třeba pamatovat na to, že tyto statistiky jsou vždycky na hodinové bázi. To znamená, že Eh, pokud je někdo na částečném úvazku, tak skutečně se započítává eh, mzda rozpočítaná pouze na tyto odpracované hodiny. Takže to je, myslím, pro tuto chvíli všechno a já teď děkuji komisi a já tedy doufám, že než se dopracujeme závěru zprávy, tak eh, budeme eh, mít k dispozici vyhodnocení. Já chci poděkovat sekretariátu za spolupráci a nadále se těším na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Pozměňovací návrhy, prosím, podávejte tak, jak eh, to řekla paní Bauer a bude to do 12. března. a 20. dubna budeme hlasovat ve výboru a zpráva by se měla ocitnout na květnovém plénu. No a teď přicházíme k dalšímu bodu na našem programu. Díky. Ponto 12, relatório da senhora Bosco. Je to bod číslo 12, zpráva pany, paní Boskort o výhledech pro ženy do roku 2020 v Turecku. Paní Boskurt. Děkuji vám, paní předsedající. Já jsem velice ráda, že zde probíhá tato schůze a víte, že projednávání pozměňovacích návrhů jsme museli odložit, poněvadž minulý týden jsme byli s delegací našeho výboru v Turecku, tak abychom se přesvědčili o situaci na místě, tak jak vypadá nyní. Eh, myslím, že to bylo velmi užitečné a já vám mohu říct něco málo o tom, eh, co se minulý týden eh, odehrál a zhledalo. Myslím, že to byla velice eh, dobrá, užitečná eh, výjezdní zasedání. Měli jsme setkání s ministrem sociálních věcí, spravedlnosti, vnitra, s, tedy s Rudeckým parlamentem, se výbory pro lidská práva se spojeným výborem Evropa-Turecko, s nevládními organizacemi a také eh, jsme byli u ankarského prokurátora, což je nový úřad, eh, který funguje od loňského úřadu. Dále nás zajímal úřad pro domácí násilí. Já eh, jsem se tady k tomu vrátila a myslím, že Eh, velice dobře nám byla prezentována eh, ze strany ministerských úředníků současná situace žen v Turecku. Je, myslím, že je velice důležité, abychom nadále udržovali tlak eh, na vědomí o tom, že ženy jsou jednotlivci a že demokracie bez nich možná není. Zejména s ohledem na to, že nyní existuje nový ústavní proces a že ženská práva do nové ústavy budou zakotvena daleko větší míře. Dále máme takzvanou pozitivní agendu. Já předpokládám, že všichni víte, co to znamená. Je to nová iniciativa Evropské komise vůči Turecku, která se zaměřuje na řadu témat My jsme nyní v obtížné situaci, protože některé vyjednávací kapitoly jsou eh, zablokovány, nadále tlačíme na provádění reform a eh, proto máme tedy tuto pozitivní agendu, kde i ženská problematika má přidělenou prioritu. Vysokou, vysokou pozornost tam eh, zaujímá politika proti násilí páchaném na ženách, včetně domácího násilí. To patřilo k těm hlavním bodům. Během návštěvy jsme získali mnoho nových informací o oblasti lidských práv pro ženy, zejména tedy ten eh, úřad pro domácí násilí v rámci ankarské prokuratury. Tam se tedy řeší otázka právě domácího násilí na ženách a v mnohých věcech jsou velice pokrokoví, poněvadž současná právní úprava se zabývá pouze vdanými ženami, ale Nyní eh, se tedy zabývají také otázkou násilí na ženách, eh, které ve vztazích tedy, které nejsou oficiální, nebo od eh, u rozvedných žen a také stalking. K tomu, co jsme začali minulý týden, bych ráda přidal ještě tři body, které v této zprávě zatím nemáme obsažené. A sice jde aby, o to, aby otázky ženské byly co nejvýše té, na tom seznamu pozitivní agendy. Mm, my jsme tedy, když jsem vypracovávala poslanecí návrhy, tak eh, tato zpráva ještě nevyšla z komise, tedy ta pozitivní agenda. Eh, dále jsou tady eh, příbuzné záležitosti, jako jsou Mm, e, prostě ženská práva, ale ono je to e, trošku rozdělené mezi různé rezorty a v Turecku právě dochází ke koordinaci. E, často se ovšem stává, že se dostávají věci do parlamentu, aniž byly konzultovány s příslušným ministerstvem. Čili toto samozřejmě eh, není dobré, eh, to by se nemělo opakovat a prostě hm, toto eh, příslušné ministerstvo by vždy mělo být řádně informováno. No a ještě tady třetí bod, pokud se týče vyjednávacích kapitol, Eh, tak eh, není jich tam eh, mnoho, většina je zablokovaných, ale máme tady otevřenou kapitolu 19 o sociální politice a samozřejmě ta je také o ženských právech a rovnosti. Tato kapitola není zablokovaná a myslím, že bychom mohli právě ji využít k tomu, aby se věnovala větší pozornost právě ženské problematice. Co se týče pozměňovacích návrhů, já jsem eh, vaše pozměňovací návrhy tedy eh, viděla. Eh, jsou většinou velice kvalitní, většinou je tedy mohu podpořit. Některé z nich mají určité faktické chyby a ty ovšem budu řešit konkrétně eh, s předkladateli, pokud to tam třeba odkazy na eh, podklady, které už jsou pod něco starší a podobně. Eh, my jsme vlastně, to byl, to byl také smysl té aktualizace, tedy aktualizace byla smyslem té naší návštěvy. A já myslím, že skutečně napříč politickými skupinami máme zde značnou míru shody. Mnozí se z vás soustředují zejména na vzdělávání a já myslím, že i eh, tady je možné dosáhnout kvalitního kompromisu tak eh, pokud tady máme ještě problematiku mateřských dovolených, eh, zabití a sebevražd, já myslím, že k eh, tím se budeme zabývat ještě ke konci měsíce a já myslím, že budeme mít do té doby předloženy ještě další pozměňovací návrhy, které vám budou předloženy. No a pokud se týče Rity, já jsem se setkala se s lidmi z Ministerstva pro sociální záležitosti a já vám tady ještě předám informace o tom, co je nejaktuálnější v této věci. Ano, děkuji vám a nyní dávám slovo paní Meissner. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych chtěla paní Boskot poděkovat za předloženou zprávu, která je velice dobrá. A chci poděkovat ještě za jednu věc a sice, že jsem eh, byla u eh, set, na setkáních eh, stínových zpravodajů a zejména protože mm, já jsem v podstatě zapomněla, nestihla jsem podat pozděvací návrhy, měli jsme toho moc. Musím říct, že ty dosávadní tři kompromisy ty podporuji plně. My už jsme hovořili o tom, že by bylo vhodné kdyby vzhledem k tomu počtu pozdňovacích návrhů byly vypracovány ještě další kompromisy, eh, což paní zpravodajka právě potvrdila, že tomu tak bude. To nám samozřejmě potom usnadní dohodu a hlasování. V mnoha případech eh, myslím, že existuje konsensus eh, a to v daleko více oblastech, než které jsou pokryty pouze těmi třemi pozměňovacími návrhy. Myslím, že z legislativního hlediska se situace žen v Turecku výrazně zlepšuje. Teď samozřejmě musíme počkat, jak to dopadne v praxi, ale tento problém je také v mnoha dalších zemích. Eh, samozřejmě třeba eh, ty domácí násilí nebo eh, vraždy ze cti na ochranu cti, tak to jsou také problémy, kterými se budeme se eh, zabývat. Eh, momentálně k tomu tedy nemám víc co dodat. Těším se na další zasedání a eh, těším se také, že tato zpráva bude moci být odsouhlasena velkou většinou. Děkuji vám, děkuji vám také za stručnost. A ještě paní Papatopulo a také bych prosila o stručnost, poněvadž máme poněkud spoždění. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Στην όπου είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις αλλαγές που γίνονται και τις Interpretace, co se týče řeku, bohužel nefunguje tlumočení, budete hovořit anglicky? Okay, I was listening to the English one. Anyway, Dobře, eh, takže já jsem tuto zprávu velice pečlivě pročítala a také já jsem naštívila Turecku, eh, Turecko minulý týden, poněvadž jsem eh, členkou Meziparlamentárního výboru pro vstup Turecka do EU. Ano, zaznamenali jsme pozitivní změny v postavení žen, ale Přesto eh, musíme ještě mnoho věcí. Eh, zejména mezi ženami na venkově panuje negramotnost ve značné míry a také jsou ženy v poměrně velké míře eh, cílem do násilí. Kromě toho ženy pracují v šedé ekonomice nebo v neoficiální ekonomice a stávající statistiky nám o tom mnoho neříkají. Také je třeba podpořit zapojení žen do politického života, poněvadž v politice je žen velmi málo. Takže je důležité, aby Turecko se vyvíjelo dál, eh, rozvíjelo ovšem bez diskriminace žen, eh, včetně boje proti negramotnosti a vzdělávání žen, včetně terciárního. Co se týče kapitol eh, vyjednávání, eh, tak eh, někteří tady hovořili o otvírání jednotlivých eh, kapitol. Toto všem není otázka pozitivní agendy, to je otázka politického rozhodnutí. Se podíváme, eh, jaká je situace, tak tady eh, otvírání kapitol podléhá schválení jednotlivých 27 členských zemí. Já tady chápu o to, to že klademe důraz na některé kapitoly, ale samozřejmě toto není součást pozitivní agendy. Prostě Turecko musí splnit různá politická kritéria a pokud splněna nebudou, nelze otevírat další kapitoly. To znamená, že e, Turecko občas e, něco schválí, podepíše a neimplementuje, takže to samozřejmě se potom musí projednávat Eh, na politické úrovni. Já jsem velice aktivní v oblasti eh, v oblasti ženských práv a je samozřejmě být eh, ve styku s nevládními organizacemi. Bohužel dochází k tomu, že jsou vypínány mnohé webové stránky, aby se lidé k ním nedostali. Samozřejmě reformy probíhají, ale ty probíhají pomalu a je třeba měnit mentalitu, čili tím bychom se taky měli zabývat té zprávě. To znamená, jak změnit mentalitu mocných, eh, jak vylepšit eh, dialog s nevládním sektorem, zejména v oblasti eh, ženské rovnosti a práv. Děkuji vám a nyní Nyní paní Skřidlecka. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vím, že máme málo času, proto budu stručná. Jako stínová zpravodajka za EPP chci poděkovat paní Boskurt za její otevřený přístup ke spolupráci na této zprávě. Měli jsme možnost provést určitou výměnu názorů ohledně pozměňovacích návrhů, které byly předloženy mými kolegy z EPP. Paní Boskurt již uvedla, že některé se týkají vyloženě statistických informací, což dostatečně neodráží skutečnou situaci v terénu, protože ty data, ta data jsou zastaralá. Doufám, že se nám podaří vypracovat v těchto věcech i kompromisní návrhy, tak aby i relevantní a aktuální informace bylo možné náležitým způsobem využít. Rovněž vítám nové kompromisy, které budou vytvářeny, což e, je náš návrh a doufám, že kompromisy budou dosažitelné. Podporuji je a jsem za EPP přesvědčena, že tato zpráva pomůže zlepšit situaci žen v Turecku. Děkuji. Děkuji. Slovo má paní Zuber. Prosím, co nejstručněji. Děkuji. Ano, já budu velmi, velmi stručná. Vítám návrhy kompromisů, zejména ty, které se týkají práv kurdských žen. Připadá mi, že tito lidé trpí vlastně dvojí diskriminací. Jednak tím, že jsou ženy a jednak tím, že jsou součástí menšiny, kterou turecký stát persekuje. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Paní Bauer. Děkuji. Jen stručně já jsem eh, řekla, že zmíním, že podporujeme určité ústní pozměňovací návrhy a eh, chtěla bych o to samé poprosit i ostatní kolegy. Jsou to pozměňovací návrhy, které odrážejí novou situaci v Turecku. Například minulý týden byl bylo přijat, byla přijata legislativa o povinné 12-leté školní docházce, což eh, zatím v té zprávě nemohlo být. Chci proto zmínit, že se objeví určité pozměňovací, ústní pozměňovací návrhy, které vás poprosím podpořit. Děkuji, paní Klás. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vzhledem k veškerému optimismu, který zde slyšíme, jsme rádi, že máme pozitivní zprávu a že situace se dobře vyvíjí. Já jsem ovšem zatím ještě nezažila, že bychom my jako výbor pro ženská práva jsme eh, se zabývali pouze pozitivní situací, vždy jsme naopak spíše otevírali staré rány. A myslím si, že když hovoříme o budoucnosti žen v Turecku, musíme udělat přesně toto. Musíme být kritičtí, musíme se ptát a musíme otevírat staré rány té situace, která tam nyní panuje. Já zde vnímám dva, dvě takové tendence, pokud jde o pozměňovací návrhy. Samozřejmě můžeme pojmenovávat pozitivní vývoj, ale na druhou stranu musíme zaznamenat i to, že stále je zde hodně k udělání, hodně k změnění, aby se ta situace skutečně vylepšila. A proto chci zpravodajku poprosit o to, aby tyto pozměňovací návrhy také zakomponovala do konečného znění zprávy. Nemůže to být tak, že budeme pouze chválit a dívat se pozitivně do budoucna. To sice dělat musíme, ale ne jenom to, musíme být i kritičtí. Děkuji. Děkuji mnohokrát. E, dávám slovo Paní Mensrites za Evropskou komisi, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Z naší strany nemáme co dodat. My jsme sledovali tu rozpravu, vyslechli jsme si aktualizace od paní Boskurt, vyvstávající z její návštěvy minulý týden. Těšíme se na další rozpravu. Děkuji. Děkuji, paní Jana Kudakis. Děkuji, já budu co nejstručnější. Každopádně chci říci, že tato zpráva je velmi dobrá, zabývá se všemi důležitými tématy, násilí na ženách, kurdská menšina a tak dále, to je velice důležité ve Spojeném království. Ale eh, je to zpráva s poměrně omezenou působností, protože Turecko stále není členskou zemí EU a proto podporuji návrh paní zpravodajky v tom, že bychom zde měli i tu kapitolu 19, respektive, že by toto bylo zahrnuto do kapitoly 19 smlouvy o přistoupení. Je, jenom tak tato zpráva bude mít takzvané obrazné zuby. To je vlastně všechno, co jsem chtěla v tuto chvíli říci. Děkuji. Děkuji vám, říká paní předsedkyně. Na závěr paní Boskurt. Děkuji, eh, vážená paní předsedkyně. Děkuji všem kolegům a kolegyním za jejich poznámky. Bylo velice užitečné si je vyslechnout. Jednoznačně se ještě vrátíme k těm jednotlivým kompromisním návrhům. Jsem přesvědčena, že se nám podaří zakomponovat do nich mnoho z vašich podnětů. Takže k tomu se ještě vrátíme. Také velice ráda konstatuji, že podle mě je velmi dobré, že máme Istanbulskou umluvu Rady Evropy, eh, která byla schválena v listopadu 2011, která se týká násilí páchaném na ženám, na ženách. Eh, i toto, myslím, musíme využít k tomu, abychom ještě více rozpracovali toto téma násilí. Je to téma velice důležité, jak zmínila kolegyně Papadopoulou, je to téma důležité i pro Radu Evropy. Nesmíme na to zapomínat. Ta istambulská umluva je naprosto zásadní prvek naší práce. Souhlasím s Antigonou, že ta pozitivní agenda sama o sobě, bez ohledu na to, jak pozitivní je, nestačí k tomu, abychom prosadili náležité změny. Také jako to mluvila paní Klás, je skutečně potřeba být kritičtí, je potřeba prosazovat skutečné reálné reformy, zejména pokud jde o násilí páchaném na ženách. Potřebujeme větší pákový efekt vzhledem k Turecku. Já jsem v rámci delegace pokládala několik velice nepříjemných dotazů eh, Ministerstvu spravedlnosti, pokud je o financování a myslím si, že pokud je o páky, které máme my jako Evropská unie, my už asi od roku 2004 žádáme o reformy politiky vůči násilí, žádáme o reformy společenské, takže pokud jde o ochranu základních práv, i zde musíme zmiňovat ženy. Je potřeba zajistit základní práva a justiční reformu. Je potřeba otevřít také kapitolu 23, protože to je kapitola, která nám může dát hodně síly. Pokud samozřejmě někdo chce zablokovat jednání, tak si je lze zablokovat i na konci, o to, to, o, to, o, to, o to ani nejde, ale když je zablokujeme na začátku, tak v podstatě říkáme to, že no v podstatě chceme nějaké změny v oblasti základních práv, ale v reálu je nám to úplně jedno. Myslím si, že je proto důležité tuto kapitolu otevřít a zatlačit na Turecko, říci, toto jsou reformy, které musíte udělat, jestli chcete být eh, členským státem Evropské unie, jinak nebude nic. To je sdělení, které musí být naprosto jasné, pakliže se chceme v tomto tématu posunout. Poslední věc, Eh, k tomu, co říkala paní Bauer. Velice ráda společně s EPP předložím ústní pozměňovací návrhy týkající se eh, oblasti vzdělávání. Samozřejmě jsme přesvědčeni, že vzdělávání je naprosto zásadní. Navrhuji, abychom se sešli a eh, pokusili se to nějak sformulovat. Děkuji. Děkujeme mnohokrát. Teď prakticky pokud jde o harmonogram, hlasovat se ve výboru bude 27. března, v plénu v květnu. Teď bod 13 na pořadu jednání. Návrh stanoviska, pokud jde o rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství. Navrhovatelka je paní Jana Kudakis, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vzhledem ke zvyšující se mobilitě mezi členskými státy, objevuje se i zvýšený poměr přeshraničních sňatků a e, manželských párů, které mají například majetek v jedné zemi, ale pak mají třeba ještě letní sídlo v jiné zemi. Když se podíváme na počet e, nemovitostí, které vidíme a když se podíváme na rozvodovost, která je až 13% u tohoto typu sňatku, vidíme, že toto je velký problém pro ženy. Já se hned dostanu k podrobnostem. Na začátek mi jen dovolte říci, že ta zpráva, myslím, že to je zpráva, je velmi komplikovaná, protože jsme omezeni v tom, co můžeme udělat chci poděkovat sekretariátu, který mi hodně pomáhal. Nevidím tady paní zástupkyni sekretariátu. A tamhle je. Protože kdyby bylo po mém, tak bychom se vlastně dotkli mnoha oblastí, které nejsou genderově relevantní. Ale vzhledem k tomu, že eh, chceme mít silnou zprávu, která podpoří eh, lidi, které, kteří mají problémy, tak ještě jednou děkuji sekretariátu a všem stínovým zpravodajům. Hlavní výzva u tohoto stanoviska je to, že máme dva různé scénáře. Jednak, když jeden z partnerů zemře a druhá situace je rozvod. Což jsou diametrálně odlišné věci. V souvislosti s touto zprávou se objevuje ještě něco, co je zaseknuto v radě, to jsou poslední vůle a dědictví, což jednoznačně na toto stanovisko má vliv. V obou těch situacích, které jsem zmínila, jsem se chtěla zaměřit na ochranu toho zranitelnějšího z partnerů. Obvykle je to žena. Nicméně je to právní stanovisko, je to stanovisko k právnímu problému a vzhledem k právu jsou muži a ženy rovnocení. Takže je dosti těžko říci, že ženy musí požívat vyšší míry ochrany než muži. Nicméně musíme uznávat problémy, se kterými se ženy setkávají. Klíčovým cílem bylo zvýšit povědomí u žen, tak, aby tyto věděli, pokud dojde k nějakým takovýmto právním následkům ve věcech majetkových poměrů v manželstvích, ať už se rozvedou nebo cokoliv jiného, aby mohli určitým způsobem rozhodovat v, té, v tom složitém čase kompetentním způsobem. Rovněž si uvědomuji problémy, které, kterým musí čelit třetí strany, například děti, Takže ani na to jsme nezapomínali. Nezapomněla jsem na eh, pole působnosti návrhu komise, to se týká pouze skutečně věcí majetkových. A pokud hovoříme o registrovaných partnerstvích například, tak to sem nespadá. To spadá do jiného legislativního balíčku. Ale chci zdůraznit, že stejná práva a rovnost by měla dosáhnout na všechny občany, Evropské unie bez ohledu na druh nebo typ partnerství, do kterého vstupují, samozřejmě s přihlednutím k legislativě v národních členských státech. Tato zpráva je velmi hrubě opracovaná. Je to v podstatě taková základní kostra, kterou jsme vypracovali a teď je na ní potřeba naplácat maso, což jsem já udělat nemohla, protože my hovoříme pouze o technické působnosti. Já doufám eh, v příspěvky kolegů, kteří toto téma obohatí. Já sama předložím několik pozměňovacích návrhů a těším se i na návrhy od kolegů. Děkujeme mnohokrát. Eh, slovo má paní Luling. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych chtěla být stěnovou zpravodajkou v případě tohoto návrhu na řízení rady, co se týče kompetentnosti rozhodového práva a uznávání a provádění rozhodnutí v oblasti majetkových poměrů v manželství, protože jsem byla poslankyní v Lucembursku, kde jsme také předkládali jeden návrh zákona na reformu legislativy u nás doma, co se týče tohoto režimu což vešlo v platnost eh, v 70. letech. Eh, do té doby jsme tam měli eh, napoleonský kodex a v podstatě v té době manžel musel chránit manželku a manželka musela poslouchat manžela. To byl tedy napoleonský kodex, který bylo zapotřebí reformovat a to jsme tedy probírali v lucemburské parlamentu. Tehdy jsem tam byla sama jediná, která obhajovala tuto reformu, takže tento problém mě velice zajímá a Stala jsem se europoslankyní eh, a položila jsem otázku předsedovi komise, byl pan Halstein. Eh, ptala jsem si, zda není zapotřebí zajistit určitou harmonizaci v oblasti práv Eh, rodinných eh, a pan Halstein mi odpověděl naprosto jasně, že v této oblasti nemáme žádnou pravomoc. Nicméně nyní tuto pravomoc máme a musíme říci, že ten problém, ta problematika je nesmírně eh, složitá. Máme právní komisi, která se zabývá složitostmi daného problému, protože návrh má zavést jasný právní rámec v rámci Evropské unie, co se týče stanovení e, příslušné jurisdikce právní soudní pravomoci. Máme některé státy, eh, kde dochází ke sňatkům eh, lidí z různých jiných členských států. Máme páry, které se pak chtějí rozvést nebo dochází k umrtí jednoho z partnerů a trvá to skutečně desítky let, než najdete kompetentního soudce, který může, může vůbec vyřešit tu složitou situaci. Takže je to velice dobrá iniciativa ze strany komise, je to velice užitečné Zcela jistě potřebujeme konkrétní nástroje pro řešení majetkových poměrů v manželství. Především se to týká rozhodného práva, e, výkonu těchto rozhodnutí. I když máme e, právní základ stanovený konkrétním článkem ve smlouvě, tak si musíme uvědomit, že tento návrh neharmonizuje eh, právní úpravy jednotlivých členských států v oblasti majetkových poměrů v manželství. Zároveň také daňové otázky jsou odlišné eh, v této oblasti eh, v různých členských státech. Čili je to nesmírně složitá situace a skutečně nezávidím situaci nebo příslušnému výboru a zpravodaje, kteří řeší tuto zprávu. Ale velice často dochází k tomu, že lidé jsou špatně informováni. A naším úkolem je, abychom chránili situaci žen eh, v těchto situacích. Ale musíme říci, že muži často nejsou také velice dobře informováni. Například eh, v Lucembursku, co se týče eh, tohoto režimu, tak máme určité omezené pravomosti. Pokud nemáte předmaželskou smlouvu nebo manželskou smlouvu, tak eh, máte omezené možnosti. Můžete si rozhodnout eh, eh, rozdělení majetku, můžete ovšem také zvolit jiný typ smlouvy, což je tzv. komunité universel. Co to konkrétně znamená, komunité universel? Tam se uvádí, že pokud jeden z manželů zemře, tak eh, jeho bývalý partner zdědí naprosto vše a potom může nakládat s tímto majetkem, jak chce. Velice často dochází tedy k ochraně manželky, protože eh, manžel často umírá mnohem dříve než eh, jeho žena. Bohužel tomu ve většině případů tak je. A tento univerzální režim umožňuje to, že eh, ten partner, který žije dál, zdědí vše. A Řada lidí není pak spokojená, protože pokud eh, ta manželka, a může to být situace, že tam jsou i děti. Děti nezdědí vůbec nic. Skutečně ta partnerka nebo ten pozůstalý manžel má k dispozici naprosto vše. Je to ochrana žen a především starších žen, které třeba například nikdy nepracovaly. Ale musíme si uvědomit tyto situace abychom si uvědomili, jak postupovat dál, co dělat. Víte, že existuje určitá úmluva, e, co se týče rozhodného práva v případě těchto manželských smluv. A pokud vím, tak Evropská komise se inspirovala touto hákskou umluvou. Bohužel tato hákská umluva není ratifikována třetími státy, například eh, Nizozemím, Lucemburskem. A pokud eh, jsou tady stanoveny, stanovena pravidla nebo určitý režim, který bude stanovovat kompetentní soud, tak se jedná eh, o soud stav trvalého bydliště. A opět eh, trvá desítky let, protože třeba jste žili v různých členských státech, v různých zemích. Někde jste považováni za imigranta. Zároveň také tady existuje smlouva mezi Francií a Německem, eh, která stanoví univerzalitu kompetentního soudu nebo rozhodne o soudu v případě ehm, dělení majetku. Čili tyto skutečnosti si musíme uvědomit, abychom eh, dospěli k závěru, jak může náš výbor přispět k lepšímu řešení tohoto problému. Také máme manželské páry, které mají v předmanželské smlouvě stanoveno místo, které bude mít příslušnost v případě řešení ehm, možného rozvodu nebo úmrtí. A e, jedná se o rozhodné právo společného bydliště nebo manželský práv může stanovit, eh, kdo tedy bude řešit ty jejich zájmy. Musíme tedy znát situaci, musíme posoudit eh, varianty, které již existují v jednotlivých členských státech, abychom věděli, co uvést v našem v návrhu, abychom mohli lépe řešit tento problém. Já jsem toho názoru, a možná to bychom mohli říct v úvodním ustanovení, máme čím dál tím více sňatků, eh, kde máme partnery různé národnosti, aby si manželé měli možnost rozhodnout v momentě sňatku, jaké bude rozhodné právo. Já vím, že jste vždycky v sedmém nebi, když se vdáváte, ne, přemýšlíte o těchto problémech, nicméně ten počet rozvodů narůstá a bylo by dobré, aby všechny tyto záležitosti byly už upraveny v momentě uzavření sňatku. Přečetla jsem si eh, ten pracovní dokument eh, eh, zpravodajky Alexandry Tain z příslušného výboru Jury a hovoří o rozsahu působnosti, které se musí jasně vymezit. A dochází eh, k vyloučení penzí eh, partnerů, kteří spadají do německého práva. Eh, vzhledem ke složitosti tohoto pra, této právní úpravy. Já si myslím, že se musíme zaměřit na rozdělení penzijních práv v případě e, rozvodu. E, například v luzemburském e, právu to už máme od roku 78 a počátkem 90. let jsem přijala iniciativu a měli jsme tedy zprávu z vlastní iniciativy, co se týče rozdělení eh, na penzijní právo v případě rozvodu. Eh, bylo by tedy dobré podívat se na to, jak se Evropský parlament vyslovil k této otázce tehdy. Nemůžeme reformovat eh, legislativu v případě rozvodu, ale pokud Co tedy uvádí to německé právo, německá legislativa? Tam se uvádí, že v případě rozvodu si rozdělíte právo na penzi, což je výhoda. Ve většině případů je to výhodnější pro ženu, protože například ukončila profesionální kariéru, takže pro takovou tu ženu je to nesmírně důležité a já si myslím, že musíme vzít v úvahu tedy i tento aspekt. Tady bych ukončila svůj projev. Vidím, že paní předsedkyně už je netrpělivá, já tomu rozumím. Především, že je tak netrpělivá vůči mé osobě, ale je tedy důležité, abychom <laughs> viděli určité vztahy tohoto návrhu k jiným aspektům, protože tato problematika je nesmírně obtížná, protože si musíme uvědomit i následky a důsledky, které může mít. Děkuji mnohokrát. E ano, skutečně čas běží, takže pokusím se být také velice stručná. Můžete mít, prosím vás, sluchátka dál od mikrofonu. Takže budu velice stručná jménem naší politické skupiny. Eh, bych chtěla poděkovat paní Jana Kudakis za veškerou práci, kterou investovala do tohoto eh, stanoviska. Je tedy důležité, aby náš výbor zdůraznil rozměr pohlaví a také slabší postavení eh, partnera. Velice často v manželském páru se jedná právě o ženu a paní navrhovatelka to zdůraznila. Ano, ty situace jsou velice eh, složité, nicméně ta celá problematika je vysoce aktuální. Pokud dojde k rozvodům, k rozluce a podobně, tak eh, vznikají velice složité situace, nebo pokud dojde k úmrtí jednoho z partnerů, tak eh, opět velice často ženy bývají finančně znevýhodněny. Myslím si, že tedy musíme podpořit myšlenku svobodné právní pomoci v případě eh, zranitelného partnera, obecně řečeno to tedy častěji bývá žena, a také musíme poukázat na to, že všichni občané eh, musí mít eh, stejná práva, odvisle od povahy sňatku. Musíme zde zohledňovat eh, právní systémy, protože víme, že v členských státech právní systémy v případě manželství bývají různé. A nyní mám dotaz na komisi. Chtěla bych vědět, eh, zda um, výživné a vyplácení výživného a také kdo um, dostane děti do péče, Zda tyto otázky jsou pokryty tímto nařízením, anebo zda tyto otázky nespadají do působnosti této legislativy. Takže slovo má komise, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych eh, poděkovat eh, vašemu výboru, eh, především paní navrhovatelce, paní Jana Kurakis, i stínovým zpravodajům za předložení tohoto ehm, návrhu, za pozměvací návrhy, které také byly předloženy. A nyní k vaší otázce. Ehm, vyplácení výživného. Tato povinnost je jasně vyloučena z působnosti tohoto konkrétního nařízení, vzhledem k tomu, že se jedná o nařízení o výživném, které vstoupilo v platnost pouze v loňském roce, v červnu 2011, i když bylo přijato už v roce 2009. Co se týče svěření dětí do péče, zde máme nařízení Brusel 1a, týká se to manželských otázek a um, svěření dětí do péče. Takže to nespadá do eh, tohoto návrhu nařízení, který se zabývá otázkou majetkových poměrů v manželství. Děkuji mnohokrát. Ještě paní eh, Jana Kurekis, chtěla byste říct něco na závěr? Budu velice stručná. Ano, všichni jsme se shodli, že to je velice složité. Měli bychom odvést ještě velký kus práce, budu na tom pracovat. Chtěla bych jenom ujistit Astrid, že eh, penze eh, jsou uvedeny v mém pozměňovacím návrhu číslo 8, takže to tam je uvedeno. A otázka umrtí, to bude velice složité. Co se týče prohlášení, že se musíte rozhodnout v momentě uzavření svatku. Ano, věci se mění, musíme umožnit eh, změny i v oblasti přístupu ze strany lidí, když se dostávají do takovýchto situací. Není bezplatná právní eh, pomoc, to je zajímavá myšlenka, podívám se na to. Musíme pamatovat na to, že členské státy mají jiné situace. Je důležité, aby to, co navrhneme, mohly podpořit všechny země, i tedy nejen má země, která není není souča- která není součástí této dohody. Je důležité, abychom získali podporu maximálního počtu lidí. Děkuji mnohokrát. Co se týče časového harmonogramu, termín pro podávání pozměňovacích návrhů je 1. března. Ve výboru budeme hlasovat 27. března. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání a já si myslím, že to není možné, abychom měli tento termín, protože musíte ještě počkat na předložení pozměňovacích návrhů. Hovořila jsem, že ten problém je nesmírně složitý, není to nic naléhavého na druhou stranu. OK. Eh, vamos então prolongar até o dia. Eh, dobře, co tedy 5. března? Předkládání pozměňovacích návrhů k 5. březnu. Dostáváme se tedy k bodu 14. Jedná se o studii zneužívání, zneužívání pomocnice v domácnosti v případě eh, v domácnosti v Evropě, případ OPER. Vyslechneme si prezentaci od paní Hele Stenumové a Hanna Marlen Dálové z Univerzity v Roskilde, eh, Dánsku.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 to eh, potom eh, závisí na tom, eh, jakým způsobem jsou chráněny tyto OPR pracovnice také v mezinárodním kontextu tak eh, tady vidíte, vlastně nevidíte, který zemí se to týká, a sice je to Dánsko, Německo, Irsko, Nizozemí, Polsko a Španělsko. A eh, pak je, se dotýká ještě Filipín, což je země původu těchto oper. Tak, teď už možná něco vidíte. Takže evropská eh, dohoda, my máme eh, eh, dohodu. Je to Evropská dohoda o umístěvání OPR a ty v roce 69 podepsalo pět členských zemí Rady Evropy a pak tady následovaly ratifikance. V Dánsku to bylo v roce 71 Ehm, motivace eh, tady byla ta, že ehm, lidé, mladí lidé začali více cestovat a že se začal měnit ten koncept o pér, čili ehm, došlo k jakému si nekontrolovanému vývoji v této oblasti a ten bylo třeba podchytit. Rada Evropy v roce 69 podepsala mm, toto dohodu a v podstatě není to nějaká velice silná mezinárodní regulace. V podstatě jenom Dánsko a Španělska eh, to řádně tedy eh, ratifikovali a eh, vlastně celkem jejich nyní, zpočátku a nyní jejich celkem pět. V roce 1984 Evropská komise doporučila ratifikaci této dohody a bylo řečeno, že OPR jsou speciální kategorii, je to jakýsi mix mezi postavením pracovníka a studenta. Proto si to zaslouží speciální ustanovení, nicméně tu konvenci eh, mnoho zemí neratifikovalo. Otázka zahrnutí eh, oper eh, mezi pracovníky, tak to bylo vyjednáváno na eh, půdě Mezinárodní organizace práce v souvislosti s příslušnou konvencí. Ovšem v té konvenci ILO nejsou oper tedy zahrnuty mm, tak, jak to bylo v loňském roce. Eh, ustanoveno. Oper, eh, eh, ty vlastně jsou migranti, většinou pokud se týče Filipínu, Filipínců, tak to mají speciální postanovení, ustanovení. V roce 95, od roku 95 jsou Filipínky chráněny a je řeší se to problémem, eh, problematikou tedy dvoustranných dohod. Jednotlivé evropské země eh, filipínskému eh, zákazu na to reagovaly různě. Některé země odmítaly Filipínce, země Švédsko, ale třeba Německo, Dánsko a další je nadále přijímali přičemž ovšem Filipínky měly postavení nelegálních migrantů, to znamená, že žádné sociální jistoty a nic podobného neměly. A samozřejmě to bylo spojeno s korupcí eh, na Filipínách, tedy bylo nutno uplácet, aby se vůbec dostali ven. V roce 2010 eh, se Dánsko dohodlo na novém systému, který eh, byl podobnější programu pro eh, domácí pracovnice jiného typu. Takže eh, v současné době je situace smíšená. Eh, Filipínci do některých zemí mohou jako OPR na základě bilaterálních dohod, do některých zemí nesmí vůbec a dále v některých zemích, ačkoliv platí evropský zákaz, tak se nerespektuje pro Filipínce. Eh, nyní tedy eh, tady, tady hovoříme, bude, bude tedy seminář na toto téma, já toto trošku přeskočím. Eh, ten seminář, to bude taková směs informací o standardních, běžných informacích, které se týkají migrace pracovníků a potom také konkrétních k jednotlivým zemím. Eh, takže tam vlastně hovoříme o správné informa, o správném informování těch pracovníků. Eh, studie pro Německo, eh, Dánsko, Polsko, Irsko, Nizozemí a Španělsko, tak ty způsoby pro OPR, jaké, jaké jsou postavení, jsou docela jiné. Některé země ratifikovaly dohody, o kterých jsme tady hovořili na začátku, ale většina ji neratifikovala. A tady máte příklady, jaké jsou rozdíly. Třeba eh, v Polsku zdá se, že opérek není moc, ale třeba v Německu, Nizozemí a eh, Dánsku je to velmi rozšířený fenomén Eh, je to vlastně dočasné zaměstnávání pracovníků ze třetích zemí. Eh, třeba Irsko a Španělsko nedovolují imigraci z eh, zemí mimo EU a je, je to tady regulováno výzově. Německo, Nizozemí a Dánsko to umožňují, jiné země neumožňují OPR ze třetí zemí. Pravidla se liší. Eh, tady jsou jenom některé příklady o tom, eh, v jaké je věkové rozpětí v Německu 18 až 25, eh, ve Španělsku 17 až 30 a tak dále. Také rodinné uspořádání je trošku různé a délka pobytu je nějak 6 až 12 měsíců. V Německu, ve Španělsku rok až dva, v zemi maximálně 12 měsíců a teď eh, se to bylo prodlouženo na dva roky. Minimální kapesné je 260 eur v Německu, v Nizozemí je to maximálně 340, v Německu je minimum 400. Je velký rozdíl mezi OPR z Evropské unie a ze třetích zemí, zejména z těch méně rozvinutých částí zemí. Ehm, třeba tři země z naší studie Jirsko, Španělsko a Polsko vůbec nedovolují mimo evropské operky, ty ostatní tři ano. Eh, podle evropských zákonů jsou operky eh, mobilní pracovníci a to znamená, že mají určité eh, nároky. Nicméně ty Eh, informace o tom, co mohou požadovat OPR pracovníci, pracovnice, tak to není příliš eh, rozšířené. Ani agentury to příliš nevědí. Hmm, takže eh, velká část těchto OPR žije v tedy podmínkách daleko horších a nejsou si vědomi svých práv. Open ze třetích zemí, eh, tedy tři země to dovolují a tyto tři země eh, na ně vztahují imigrační pravidla. To znamená, že musí mít povolení k pobytu u určité hostitelské rodiny, eh, musí tedy bydlet u nich v domácnosti a není to povolení k práci, pouze povolení k pobytu. A samozřejmě je tady možnost zneužívání. Eh, samozřejmě, že takovéto operky nejsou chráněny podle pracovního práva a to znamená, že se také nerozlišuje mezi pracovištěm a eh, bydlištěm eh, Oni mají celkem svázané ruce a nemohou si příliš eh, zlepšit svoji situaci, poněvadž její povolení k pobytu je vázáno pouze na zaměstnance, eh, pardon, na zaměstnavatele, na tu stílskou rodinu a nikoli na ně jako na individuální eh, pracovníky. U zemí, které nemají Eh, bilaterální dohody s Filipinami, tak eh, tam platí tedy ten filipínský zákaz. Eh, ta imigrační pravidla, ta jsou specifická, jsou různá pro jednotlivé země, to máme ve zprávě popsané. A ve srovnání s celkovým počtem domácích pracovníků v EU je počet OPR poměrně malý, e, nicméně e, kolik jich skutečně je, to příliš e, není jasné, poněvadž se neregistrují OPR pracovníci pocházející ze zemí EU. Počet registrovaných ne-EU OPR v Dánsku a v Nizozemí narůstá, zatímco v Německu je pokles od té doby, co platí jazykový požadavek znalost Němčiny. A e, jejich počet tedy skutečně je do značné míry nejistý. Oper je možná e, jedna, jeden ze způsob řešení, jak si zařídit výpomoc domácnosti. E, tak existují různé strategie, jak ochránit oper jak jsme zjistili v této studii. E, třeba by to byl e, etický kód, e, etický kodex nebo nějací zprostředkovatele nebo horké linky pro případ potíži. V Německu je třeba určitá regulace, zprostředkovatele a tak dále. V Dánsku se spoléhá na nevládní organizace a poradenství a v Irsku existuje etický kodex na ochranu pracovníků domácnosti, které jsou určitá kritéria. V nízozemí imigrační úřady eh, mají hotline a v Německu a v Dánsku eh, nevládní organizace provozují právě tyto horké linky. Eh, bohužel tedy je to poněkud eh, nepřehledné a eh, všude existují jakési dobrovolné sítě, které se snaží toto řešit. Využívání agentur se liší co do míry využití a taky jsou tady komerční a nekomerční agentury v některých eh, zemích eh, většinou existuje zprostředkovatel, to je jakási jedna osoba a eh, tedy umístuje tyto oper, ale někdy se to děje taky prostřednictvím různých sítí. A v Německu víme, že takových agentů je nějakých 60 a mezi tím jsou ještě řada drobných. Existují určité iniciativy na regulaci eh, těchto zprostředkovatelů, aby fungovaly jako skutečné firmy. A já tady mám několik eh, eh, ukázek z internetu. Toto nám má dokázat pouze to, jaký, jakým fenoménem se stává o Eh, jaké jsou tady možnosti eh, zařídit si to výpomoc do domácnosti. Toto je eh, německá společnost, která nabízí různá veře, tedy soukromá řešení, OPS, chůvičky a tak dále. A je to vlastně placená domácí výpomoc. A OPR je tady jako flexibilní a levná možnost. Tady máme seznam doporučení. Eh, takové obecné doporučení je eh, oddělit imigrační programy a oper programy na dvě, aby to byla kulturně a vzdělávací výměna, kde bude určitý menší počet eh, hodin domácí práce. A pak je tady otázka také Eh, slušných pracovních podmínek. Eh, v podstatě se tam hovoří o osmihodinové době. Tak a eh, jde o zajištění vlastně rozumných podmínek pro všechny domácí pracovníky. Také doporučujeme, aby byla byl zřízen jakýsi dohlížecí orgán eh, v rámci Evropské unie eh, na eh, domácí výpomoce, včetně OPR. A tento orgán by měl nebo mohl provádět výzkum a jak si sledovat, jaký je vývoj, jaká je situace. dále zřízení společných standardů a pokynů, poněvadž OPR neznamená to tež v každé zemi. Celkově je třeba, abychom tomu rozuměli jaksi po celé Evropské unii stejně. To je naše doporučení. Dále eh, by bylo třeba posílit ochranu eh, evropské, ochranu eh, oper ze strany Evropské unie a to znamená také eh, zvyšování povědomí o tom, co to znamená, na co tyto lidé mají nárok a dále by zde měl existovat nějaký postup na registraci OPR pracovnic eh, v EU a dále posílení ochrany oper z neevropských zemí, které se nachází do značné míry v eh, prekérních podmínkách. Eh, chyba je tedy to, že jejich eh, povolení jsou pouze povolení k pobytu několik práce, jsou vázána na hostitelskou rodinu, což oslabuje jejich postavení. Čili chtělo by to tady mít jakési společné standardy a opět pokyny, jak s tím zacházet A e, jak jsme řekli, jestliže se pracuje tedy více než 8 hodin týdně, pak by to mělo být jako povolení k práci, ne pouze k pobytu. A dále by měl existovat nezávislý veřejný orgán, e, který by fungoval tak trošku jako Eh, inspektor práce, eh, kontroloval by také agentury a jejich činnost. To skutečně je dobrý způsob, jak eh, posílit ochranu. A také instituce by měly mít možnost vstoupit do domácností a provést kontrolu tam a zabývat se problémy tak, jak je OPER může formulovat. No a dále podpora ze strany nevládního sektoru, Eh, spolupráce tedy s eh, občanskou společností, poradenství, eh, případně poskytnutí přístřeší a sociální podpory tam, kde je to třeba. To by také zlepšilo jejich situaci. Tolik tedy velmi stručná prezentace naší práce. A ještě tady mám Eh, dokument z Dánska, vydaný v listopadu roku 11 a je to o situaci oper eh, v Dánsku. A já myslím, že tady doufám, že všichni eh, poslanci dostanou pokopy, čili jak to vlastně je, když je člověk oper v evropské zemi. Takže touto stručnou prezentací eh, končím tedy a samozřejmě otázky máte-li jaké. Děkuji, bylo to opravdu velmi zajímavé. Just a few minutes eh, for the... Máme už bohužel jenom několik minut na dotazy. Nejprve dostane slovo paní Záborská. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat našim expertům za rozpracování takové, e, takového důležitého tématu, protože jsem již poslankyní druhé volební období, ale právě tuto oblast jsme ještě nikdy nepřerokovávali na našem výboru. Eh, čiže moc krát, moc krát děkuji ještě jednou. A já bych se eh, chtěla zeptat, eh, vy jste tu uváděli některá pravidla mm, v různých zemích, pokud se týke, týká, týče věku, nebo jaké to musí být rodiny, v kterých se mm, oper zaměstnají. Já bych se chtěla zeptat, v které oblasti jsou tyto pravidla nejvíce porušovány? jestli je to v, v odměňování nebo v, eh, v, eh, v dloužce eh, pracovní doby. Protože já si myslím, že tam, kde ty pravidla jsou nejméně specifikovány, jsou právě v náplní práce, jak, jak dlouho a jakou práci tyhle operky musí vykonávat. Děkuji moc krát. Muito obrigada. Dou a palavra para. Thank you very much. An answer, please. Um, thank you for your um, kind remarks. Uh... Děkujeme vám. Vy jste se dotkla velice důležitého tématu v této oblasti. Je však dosti ožehavé odpovědět. Pokud jde o ty požadavky na věk, tak z té staré verze dokumentu, o, nebo z té staré verze systému OPER, že někoho někam vyšlete a chcete ho chránit, ehm, to je samozřejmě jedna věc. Druhá věc je ta délka práce a úkoly, které máte jako oper za úkol. To je v podstatě záležitost domácích prací. Je proto velice těžké nějakým způsobem řídit, co se děje za zdmi soukromého obydlí. A upřímně řečeno, já si vlastně nejsem vůbec jistá, jestli mohu poskytnout nějakou stručnou odpověď na vaši otázku. Když vezmeme v úvahu případ, kde dochází k nějakému týrání nebo zneužívání těchto lidí, tak to je určitě v oblasti pracovní doby a platu a úkolů, které oper pracovníci a pracovnice mají. To je jedna část této věci. Druhá část se týká imigrace, imigračních pravidel a jaká jsou pravidla pro pobyt pracovníků oper v dané zemi. Muito obrigada. Eh, Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že tím pádem můžeme rozpravu uzavřít. E, děkuji našim hostům, našim dvěma odbornicím za to, že představili tuto naprosto fascinující studii, která už v minulosti prokázala svou důležitost a bude tak činit i do budoucna. Je to velice užitečný přehled toho, co se odehrává v Evropské unii, ale nejenom tam, i mimo Evropskou unii. Je to jednoznačně téma, které budeme sledovat i do budoucna. Tím pádem, myslím, můžeme naši dnešní schůzi ukončit. Zejména děkuji těm, kteří vydrželi až do trpkého konce. A paní předsedkyně děkuje také tlumočníkům. Dámy a pánové, hezké odpoledne, dobrou chuť k obědu.